friends, uh, the Přátelé, zanedlouho nás čeká hlasování, tak prosím, abyste se usadili. Uh, Pustíme se do našeho jednání, které se koná s, za účasti výboru pro zaměstnanost a kulturu. Budeme hlasovat společně v těchto dvou výborech. Jako první je na řadě elektronické hlasování o zprávě na téma lepší služby pro dovednosti a kvalifikace Evropas. Takže je to elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali jste všichni? Ještě to hlasování prodloužíme, poněvadž eh, ne všichni odhlasovali. Takže teď končím hlasování. Takže to je působivý výsledek. Pokračujeme. Naším bodem je volba odborníků Evropského parlamentu. Chce se někdo přihlásit eh, za výbor pro kulturu? Než dáme slovo zástupcům výboru pro zaměstnanost, jedná se o velice eh, kvalitní zprávu, kterou odvedli dva zpravodavé. Děkuji za slovo. Já bych ráda poděkovala srdečně za vynikající spolupráci mezi oběma výbory. Myslím si, že jsme dosáhli velice dobrého výsledku v rámci trialogu. Nebylo to nikdy snadné a proto bych ráda poděkovala oběma zpravodajům kteří, myslím, odvedli vynikající práci. Především bych ale ráda poděkovala spolupracovníkům ze sekretariátu Elodie Camona a Anna Maria Nuviera. To jsou zástupkyně sekretariátu, které odvedly opravdu eh, hodně práce na tomto dokumentu. Myslím si, že právě díky nim jsme dosáhli vynikajícího výsledku a Ráda bych eh, popřála oběma výborům úspěch a těším se na spolupráci. Pan Mann a pan Malinov, eh, oba dva jste spokojeni s tímto výsledkem? Ano. Pan Mann? Děkuji pěkně, já také děkuji za dobrou spolupráci. Není to běžné, že výbory spolupracují tím způsobem, jak se to podařilo nám. Evropa je významný nástroj pro vyšší mobilitu. My jsme se pokusili zjednodušit eh, všechny procesy. Domníváme se, že všechno poběží snadněji na základě tohoto dokumentu, takže děkuji za spolupráci. Zapojili jsme do ní také radu a komisi. Eh, mnohdy jsme na sebe doslova štěkali při jednáních, ale výsledek je opravdu vynikající a je to důkazem toho, že spolupráce je možná i na takto vysoké úrovni. Dává to přidanou hodnotu a Evropa si je toho důkazem. Pan, pan Malinov, prosím. Děkuji za slovo. My vždycky vyjadřujeme díky sekretariátu, ale v tomto konkrétním případě eh, práce sekretariátu byla o to významnější, že se jedná o náročné téma. Děkuji za trpělivost všech zúčastněných, i těch, kteří se účastnili práce se mnou. Bylo mi potěšením spolupracovat s panem Manem. Sedíme díky zasedacímu pořádku, díky abecednímu pořadí eh, vedle sebe. Teď se těším na další revizi Europasu, což je nevyhnutelné, to nás tomu se nevyhneme, ale bude to určitě snadnější na základě toho, co jsme odvedli teď. Ačkoliv ten začátek byl obtížný, myslím si, že konec přinesl úspěch. Ukázalo se, že je možné dosáhnout koncenzu, i když eh, na počátku byly naše pozice tedy naše pozice a pozice rady opravdu odlišné. Děkuji. Nyní budeme pokračovat s dalším hlasováním, a to pouze za výbor pro zaměstnanost. Jedná se o tajné hlasování. Tématem jsou odborníci Evropského par- eh, parlamentu pro řídící radu Evropské nadace